Vteřinku, omlouvám se. Děkuji vám. Mm. Já silně podporuji eh, toto eh, nadstranické usnesení k eh, občanským právům v dohodě o odstoupení a určitě budu pracovat k zachování práv občanů EU ve Walesu i jinde v Británii. Stará a pouta se jen tak nevzdávají, nespřetrhávají. Eh, práva občanů EU jsou lidská práva a ta jsou všeobecná a chráněna nejenom na evropské úrovni, ale na všech možných eh, jiných úrovních. Práva a vláda zákona je tady klíčová věc. Eh, Evropská unie mm, má slušné výsledky v ochraně lidských práv. Nevzdávejme se toho, musíme posílit Eh, ochranu eh, práv občanů eh, Británie i EU. Více než kdykoliv předtím musíme vydat jasný signál, že tento parlament vidí a vnímá obtíže, které jim čelí bližší občané bez automatického registračního systému. Prosím, jednejme na ochranu těchto práv. Děkuji Anthony Hook za Renew na minutu. Tři miliony lidí z 27, kromě naší komunity ve Spojeném království, mezi nimi lékaři, učitelé, sestry, pracovníci ve stavebnictví, jsou to naši přátelé, sousedé, manželé, manželky či rodiče Britů. A šokuje mě byrokratický, zastrašující způsob, který britská vláda zvolila vůči evropským občanům. Je to urážka našemu smyslu pro fair play. Jaká to vláda, která lidem, kteří dodržují zákony naší země, žijí u nás eh, a přispívají společnosti, může žádat po těchto lidech administrativní žádost, kde pouze jenom část úspěje, pak musí prokazovat eh, své eh, nároky na to, aby mohli zůstat. To je vláda, která vyhrála pouhou menšinou a vede od stagnace reakce ke katastrofě. Děkuji mnohokrát, Judith Bunting. Děkuji. Je pro mě smutné, že jsme museli přijmout usnesení, abychom zajistili dodržování práv řady občanů EU ve Spojeném království a britských občanů žijících v zahraničí. Zatímco tuto rezoluci vítám, tato práva neměla být nikdy ohrožena britskou vládou v důsledku Brexitu. Eh, úplně první věc, kterou Theresa Mayová měla udělat, bylo garantovat práva evropských občanů žijících v Británii. Eh, bylo by to výrazná vyjednávací pozice pro ní a ušetřilo by nám to spoustu stresu a nejistoty teď máme eh, nedobrý systém, který vyžaduje eh, PDF, eh, kde dokazujete svůj statut. To je něco, co se dá velice snadno sfalšovat. Nic v ruce fyzického mít nemusíte. Proto správně padují obavy sfalšování těchto listin a to zase povede k diskriminaci. Doufám, že britská vláda bude konečně naslouchat našim obavám a také obavám, které zazněly v usnesení které bylo dnes schváleno. Britští občané mají však také obavy ze svých práv zůstat v těch evropských zemích, kde našli domov. Já chci poděkovat těm členským státům, které nabízí štědré možnosti vy... Eh, zajištění tohoto pobytu pro eh, občany eh, Británie, které si to, kteří si rozhodli volit svůj domov jinde. Proto je důležité tyto informace předat včas. Děkuji mnohokrát. Jean Bruffy. Jedna minuta. Wow. Wow. Eh, wrong person. You've, you've... Oznámila jste špatnou osobu. Já jsem John Howard, ale to nevadí. Usnesení odkazuje na dohodu o vystoupení jako uh, odkazuje na ní jako na vyvážený dokument, ale není to vyvážený dokument. Eh, Skutečností je, že občané Evropské unie eh, se mohou bát o svá práva, protože systém, jak eh, funguje eh, Spojené království, je tedy rasisticky zaměřeným. Každý, kdo tedy musí se zabývat těmito záležitostmi, to ví. Je to tedy největší porušení práv ze strany státu. Ob, britští občané, kteří odešli do Evropské unie, tedy musí učinit rozhodnutí o svém dalším životě na základě jednoho režimu. A já si myslím, že to je velká ostuda. V tomto usnesení je řečeno, že to tedy je potřeba učinit dříve, než se odhlasuje eh, dohoda o vystoupení. Já si myslím, že se tak nestane a proto tedy nepředpokládám, že bych tu dohodu o vystoupení podpořil. Děkuji a nyní tedy konečně paní Jane Brophy. Prosím, máte slovo. Mm. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, které se týká 3,2 milionů evropských občanů, kteří žijí eh, v e- eh, ve Spojeném království a 1,2 milionu britských občanů, kteří žijí v EU. Ministerstvo vnitra Spojeného království v loni řeklo, že lidé, kteří eh, nepožádali o formalizaci svého statutu by teoreticky mohli být deportováni. To tedy eh, vytváří obavy. Usnesení zdůrazňuje, že Evropani, kteří, nebo příslušníci EU, kteří žijí na území Spojeného království, potřebují eh, fyzický dokument, eh, který tady bude prokazovat jejich práva, jinak se vystavují riziko velkého porušení svých práv rozhodnutí Evropského parlamentu, jestli tedy budeme souhlasit s dohodou o vystoupení, bude záviset na tom, jestli nám eh, vláda Spojeného království zaručí práva evropských občanů. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, protože eh, tedy eh, vyzývá 27 států EU, aby přijali opatření, které, která povedou k právní jistotě britských občanů žijících na území EU. Děkuji. Thank you so much. Děkuji. Další řečník je Barbara Ann Gibson, také z Renew. Děkuji. Já zůstávám zcela přesvědčená, že rozhodnutí eh, Velké Británie opustit eh, Evropskou unii je obrovská chyba. Máme-li eh, však odejít, je zcela nezbytné, aby práva občanů EU zůstala zachována a chráněna. Jak těch, kteří žijí v Británii, tak těch eh, britských občanů, kteří žijí v jiných zemích. Dnešní usnesení k občanským právům a, a obrovská podpora Evropského eh, parlamentu byla jasným signálem britské vládě, že její stávající přístup prostě nestačí. Nic nelze získat tím, že se z lidí udělá eh, mm, položka k vyjednávání. Eh, jsem eh, zraněna postupem své vlastní země, ale jsem otěšena usnesením, které zajišťuje práva občanů v tomto procesu. Děkuji. A teď Stanislav Polčák za EPP. A omlouvám se, omlouvám se, uh, paní Claire. Hm, paní Claire, prosím ještě. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení, protože i když jsem eh, vždycky říkal od referenda v roce 2016, že eh, eh, evropští občané, kteří žijí v Británii, musí mít práva zaručena a kritizoval jsem konzervativní vládu, že to nedělá, tak tohle usnesení kritizuje vládu ze špatného důvodu a říká, že ten proces měl být eh, zakotven jako deklaratorní, což samozřejmě přesouvá eh, mm, důkazní břemeno na vládu a je, nes, je to směšné. Eh, zbavuje to vládu a kontroly nad tím, co se děje v jejich hranicích. Myslím si, že to bylo také zbytečně kritizováno tím, eh, protože eh, údajně eh, svoboda pohybu je obrovská ztráta v Británii, protože tohle je plivnutím do tváře těch, kteří výslovně, vojeli, výslovně hlasovali pro opuštění EU kvůli svobodě pohybu. Tady nejde o xenofobii, tady nejde o nenávist vůči lidem z e, jiných zemí, e, kteří přicházejí e, pracovat v Británii. To je akorát nahánění strachu. Je to o kontrole hranic, to je klíčová složka svrchovanosti

a já bych byl rád kdybychom pamatovali i na skoty na eh, severní iry ale to už je asi daleko složitější. každopádně je dobré že bylo dosaženo dohody a jako takové já jsem podpořil i tento návrh usnesení. děkuji. Děkuji, paní Anderson před 31. lednem, když budu vykopnuta z tohoto parlamentu, eh, což je v rozporu s demokratickým přáním našeho lidu. Chci využít příležitosti, abych poděkovala těm poslancům, kteří hlasovali za toto usnesení a i za vaši neutuchající podporu Severnímu Irsku, eh, která řeší práva severních Irů eh, Británii, aby zároveň mohli využít svá práva kdekoliv žijí. Eh, na základě Stormonské dohody se britská vláda zavázala změnit svou imigrační politiku a pravidla. Irčí občané, kteří se narodili na severu Irska, nebudou moci již využít právo na sjednocení rodin a podobně máme konkrétní případy, které o tom svědčí. A prostě Británii eh, se toto nepodařilo. Popírají eh, naše irské občanství, čili nakonec chci varovat kolegy. Dejte si pozor na Albion, zemi, které nikdy nemůžete věřit. Británie nikdy nedrží slovo, vždycky překruce obchází pravidla. Děkuji. Pan Bručinský není v sále, proto Mick Wallace. Previous speaker is not in the room. Eh, práva více než tří tisíc občanů a více než milionu britských eh, státních příslušníků eh, v Evropské unii musí být dodržována. A Samozřejmě tato práva zakotvená ve velkopáteční dohodě musí být také zajištěna. Musíme si dát také pozor na hrozbu ze strany neoliberalismus v EU. EU e strop Eh, pro půjčky a pakt růstu a stability představuje strašlivou úspornou politiku, která ohrožuje právo na vzdělání, eh, eh, potraviny, zdravotnictví, sociální zabezpečení těm, kteří to nejvíc potřebují. I když máme v Irsku takovou vládu, která se, kdybychom měli vládu, která by dokázala vyřešit problém bydlení, ehm, bude jim to, v tom zabráněno. Naše silnice byly vytvořeny díky partnerství soukromého veřejného sektoru, ale bohužel stály třikrát tolik, než měli. Kdyby to stavil stát, bylo by to levnější a to je problém podpory privátního sektoru a těchto politik. Hmm. Děkuji. A nyní paní Deli Zague. Musím říct, že mi budou chybět kolegové z Sinn Féin Martina i tady kolegové z Brexitové strany. Nicméně jsem tedy souhlasila s tímto usnesením, protože si myslím, že by měla být zachována práva občanů, která jsou zakotvena v dohodě z Velkého pátku. Měli bychom e, si tedy dát e, pozor na to, aby ta dohoda z Velkého pátku i nadále platila. Právě e, to je důležité. Bude to znamenat, že lidé ze Severního Irska budou mít i nadále právo se nechat uznat jako eh, britští nebo irčí eh, občané, tak jak je to v této dohodě z Velkého pátku stanoveno. Irští občané, eh, kteří žijí na severním Irsku, by tedy neměli být v tomto ohrožení. Děkuji. A nyní tedy jako další řečník Ilian Kirčuk za Renew. Prosím, děkuji. Potřebujeme tedy jednoznačně prověřit práva občanů eh, v dohodě o vystoupení, protože se to týká eh, mnoha milionů evropských občanů. Je tam celá řada nevyřešených otázek, eh, jak tedy bude 27 členských států přistupovat k britským občanům po vystoupení. Občané Evropské 27 by tedy měli obdržet důkaz o svých právech, která jim budou ve Spojeném království uznávána. Já si myslím, že britská vláda by měla skončit s tím, že bude vzbuzovat mezi evropskými občany obavy, protože je to kontraproduktivní a přispívá to ke zmatku. Já si myslím, že pan premiér Johnson by se měl snažit o eh, pokojné partnerství je důležité, že volný pohyb osob eh, pro evropské občany bude tedy klíčovým faktorem pro budoucí spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Děkuji a pan López Aquilar, prosím. Děkuji. Děkuji. Hlasovali jsme tady o tom, jak budou práva evropských občanů eh, chráněna po vystoupení Británie z EU. Já to říkám s velkým smutkem, protože naši britští přátelé nám budou chybět. Nicméně mandáty eh, reakcionářského populismu nám chybět nebudou. Mandáty těch, kteří nás přivedli k Brexitu britští občané, kteří žijí v Evropské unii a jejich práva budou vlastně záviset na tom, jak eh, je nakládáno s právy eh, evropských občanů, kteří žijí v Británii. Musíme si uvědomit, že je tu celá řada lidí, kteří třeba každý den přijíždějí Gibraltar. Eh, je to tedy oblast, kde vlaje, britská vlajka. Zkrážka chci říci, že je na tom ještě hodně práce. Pokud chceme všechny otevřené otázky vyřešit, pokud chceme upravit všechno to, co je třeba upravit, to znamená uh, účast Spojeného království, dejme tomu na celní politice, na boji proti uh, organizovanému zločinu, to uh, všechno bude ještě náročné. Děkuji. Hanna. Děkuji, pan Hanan. Eh, Celka, celá velká část téhle debaty uh, asi se děje eh, v uh, paralelním vesmíru, který vůbec nemá společného nic s tím, co se děje. Já jsem pravidelně uh, kritizoval uh, pomalost a zdráhavost uh, Terezy May a její vlády při uh, uznávání práv evropských občanů. A ten systém teď funguje a je mnohem lepší než reciproční uh, systém jakéhokoliv členského státu. Uh, prostě není pravda. Neexistuje mechanismus, jak lidem upřít eh, eh, status. Ale pořád tyhle ty famy, které tady šíříte, eh, které mm, se k mě dostávají i od nás volebního obvodu, prostě akorát vyvolávají poplach v našich zprátelných členských státech. Zejména, když tady kolegové s Libdem žádají o písemné Eh, průkazy, když byli proti občanským průkazům eh, jako strana, hm, když tady eh, prostě hm, zaznívají takovéhle požadavky, tak si říkám, z jakých důvodů? Děkuji, pan Hanna, Martin Horwood. Já byl, jsem byl pro tuto dohodu včetně její upřímné kritiky britského eh, systému eh, pro eh, usazené, která už ohrožuje lidé, lidi z 27 zpřátelení členských států a skládám tribut, skládám hold Chyfrostatovi, který se zasazuje za práva Britů v Evropské unii. Odstavec 27 uznává práva občanů, kteří nechcejí přijít o svá práva v EU Eh, eh, aby mohli eh, si zažádat o přidružené občanství v EU. To silně podporuji pokud eh, tady máme myšlenku eh, eh, práv mezinárodních občanů a zdá se nám divná, tak je tady úspěšný příklad, a sice Británie. My jsme dali irským občanům v severním Irsku po celé Británii práva. Dáváme občanská práva, včetně hlasovacím práv občanům Malty, Kypru a jiným zemím společenství britského. Takže lze to a zabránilo by to

do, k dohodě o vystoupení ze dvou prostých důvodů. Jednak je velmi pokrytecké ze strany spojených, Spojeného království, jaké procesy zavádí, když eh, z hlediska přivítání našich přátel, kteří se chtějí usadit ve Velké Británii. Ale to je ještě daleko od eh, mnoha E, členských států. Důležité je, aby tato reciproční práva měli i britští občané na území EU. A Dále eh, usnesení, rozprava i návrhy z hlediska svobody pohybu zcela ignoruje referendum, které proběhlo v roce 2016. Pro Brexit je zásadní, aby si Spojené království kontrolovalo pohyb přes své hranice a právě v tomto usnesení se naprosto tento fakt ignoruje. Usnesení eh, je eh, takový komplot určený k tomu, aby se dále sabotovalo vetoval Brexit, eh, eh, dohoda o vystoupení, eh, kterou jste tady jednali a schválili a proto jsem hlasoval proti usnesení. Děkuji, dále Nina Gil. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro toto usnesení týkající se občanských práv dohodě o vystoupení. Eh, důležité je, abychom měli jasno, co se bude dít v přechodném období i poté. Víme, že 3,5 milionu eh, evropských občanů žije ve Spojeném království, každý má svůj eh, svůj vlastní příběh a historii, ale chtějí mít možnost bezpečně u nás žít rodinou a Spojené království, jeho vláda takové rozhodnutí nesmírně komplikuje, vytváří systém, eh, který žádá eh, po řadě dokumentů, aby prokázali eh, své právo zůstat, což nás velmi znepokojuje, konkrétně v mém volebním obvodu ve West Midlands. Eh, znám případy, které dokumentují ty nepříjemné, ošklivé zkušenosti, eh, které zažili právě tito lidé. A eh, evropští migranti výrazně přispívají k naší státní pokladně, dokonce více než průměrný Brit. Co je však ještě více šokující, že naši vla- britskou vládu nezajímá ani osud toho milionu Britů, kteří žijí v EU a nechrání porušováni ani jejich práva a doufám, že ti, kteří jsou v rozhodujících pozicích, budou i nadále se zastávat za naše práva do poslední chvíle. Děkuji mnohokrát, děkuji vážení kolegové. Máme čas ještě na jedno vysvětlení hlasování. Nic Nicméně o budoucnosti Evropy bude možné diskutovat, vysvětlovat jenom po zítřejší rozpravě, jinak lze také podat vysvětlení písemně a jak jsem tedy řekla, vysvětlení, které eh, nemůžete prezentovat eh, ústně, můžete předat písemně a e, rozprava o budoucnosti Evropy. Dnes odpoledne k tomu příležitost nebude, protože teď máme e, čas jenom na jednu jedinou zprávu, tedy o lidských právech a demokracii ve světě. E, takže prvním řečníkem je pan Omar Že o lidských právech a demokracii ve světě. Panu Marže. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám. Musíme rozložit mechanismus, který eh, vede k porušování lidských práv a eh, který uvědomit si, že neoliberální politika nemůže eh, tento problém vyřešit, naopak podporovat podporuje různé formy násilí, dokonce i násilí jako formu vládu. Neoliberalismus a autoritatismus jdou ruku v ruce. E, uvědomme si, po celém světě to tak je, ale také u nás ve Francii, kde vidíme, jak e, ti úmoci brutálně potlačují sociální hnutí, kde jsme svědky e, Eh, strnutí, eh, jak moc dusí eh, každé hnutí, které se postaví proti jejich neoliberálním projektům ve Francii se eh, setkávají eh, pokojní demonstranti a přitom eh, se proti nim staví stále více pozuby ozbrojené složky policie a v tomto směru se ani v Evropě netěšíme příliš velké svobodě práva na odborové vyjádření, práva novinářů a dalších e, jsou ohrožena. A také svoboda jednotlivce, která je zakotvená v naší ústavě a také v chartě základních práv a svobod. To je také ohroženo. A vede nás to k otázkám, e, jaký je princip, dodržujeme ještě e, toto, anebo naopak jsme svědky toho, jak si někdo uzurpuje stále více moci pro sebe. Děkuji. Děkuji a prosím vás, abyste dodrželi vyhrazený čas, abychom skončili včas. A nyní tady má slovo paní Šojdrová. Prosím, máte slovo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

Um, Dětská, lidská práva jsou univerzální a neviditelná. Neměla by být instrumentalizována, ale přesně to, co se děje, používání lidských práv jako nástroje pro zahraniční politiku tím, že lidská práva přiznáme jenom těm, kteří se nám líbí. To se projevilo také ehm, ehm, vraždu Silmányho a také ehm, tě, tě, to události v Iránu a absolutní mlčení Evropského parlamentu mě polevá studem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 lidé byli zabiti na civilním letišti na svrchovaném území. Dovedete si představit, co bychom řekli, kdyby eh, na Heathrow Rusové zabili nějakého amerického činovníka, to bychom byli najednou aktivní. A toto je zpráva. My odsoudíme ty, kteří se nám nelíbí, ale neříkáme nic, co se děje u nás, jak se porušují práva, jak francouzský stát, brus brutálně potlačuje protesty ve Francii s tím, že máme naši katalánské kolegy ve vězení, aniž by mohli zasednout tady. I to je obrovská ostuda. Proto jsem hlasovala proti. Děkuji mnohokrát. Tatiana Ždanoka, jedna minuta. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Ani já nesouhlasím s tím, že Evropská unie chce neustále poučovat ostatní, jak se mají chovat v oblasti lidských práv. budeme moci ostatní poučovat o lidských právech, pokud budeme eh, tedy jedničkou v obhajování lidských práv. Nicméně jsem hlasovala pro toto usnesení a to kvůli jednomu jedinému odstavci, který je velmi důležitý a který zmiňuje to, že tedy musíme do roku 2024 vyřešit problém eh, občanů bez státní příslušníci a to, příslušnosti a to i v rámci EU. Je to tedy velký problém pro moji zemi, pro Lotyšsko. A něk- Někteří lidé v Lotyšsku tedy nemají státní příslušnost, nemají možnost volit ve volbách, nemohou rozhodovat tito lidé, tedy nemají státní příslušnost kvůli svému původu. Navzdory tomu, že většina lidí, většina z nich už se v Lotyšsku narodila. A to znamená, že jsou že, že jsou diskriminováni na základě svého původu a to v tom usnesení zmíněno není. A nyní tady Jiří pospíšil, co by další a poslední řečník v této rozpravě a následně tedy budeme mít eh, eh, krát, krátkou přestávku

Děkuji. Děkuji. Tady zpráva Davida McAllistera o e, provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Máme tady e, tři e, řečníky a první z nich je za EPP paní Michála Šojdrová. Prosím.

A posledním řečníkem k tomuto tématu je Guido Ryle. Prosím, máte minutu. Už je 14 hodin 44 minut. Děkuji. Já osobně musím říci, že jsem proti uh, vstupu zemí západního Balkánu do EU. Již vstup Rumunska a Bulharska a z toho vyplývající volný pohyb osob měl závažné dopady na porůří, kde žijí. Eh, přineslo to kriminalitu, prostituci, práci na černo a sociální podvody. A právě tyto sociální podvody, to znamená eh, tunelování sociálních nákladů, to všechno má nedozírné následky. To neříkám pouze já, to říkají také tamnější starostové. Potřebujeme méně volného pohybu osob ne více. Děkuji. Děkuji. A v podstatě tím uzavíráme vysvětlování hlasování a do tří hodin odpoledne je tedy naše zasedání přerušeno. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký zbytek dne.

puhemies hyvää iltapäivää istunto jatkuu. Dobré odpoledne. Ráda bych opět zahájila naše plenární zasedání a nejprve schválíme včerejší zápis a musím říci, že text je k dispozici. Ptám se vás, jestli k tomu někdo něco má. Vypadá to, že ne. To znamená, že můžeme ten text považovat za schválený. První bod na našem dnešním programu je tematická rozprava Překrucování evropské historie a připomínka druhé světové války. Ráda bych řekla, že v rámci této rozpravy neumožníme modré karty a nebudeme dávat žádný eh, čas navíc. Nejprve tady dám slovo panu Bébrovi, který předložil žádost o zařazení tohoto bodu. Ano, děkuji, dámy a pánové, milí kolegové. Tato diskuze se netýká minulosti. Týká se naší budoucnosti protože když budeme popírat a zanedbávat historické, historická fakta, znamená to, že budeme ignorovat uh, i budoucnost. Uh, více než 30 milionů lidí, kteří zemřeli ve druhé světové válce, nás eh, upozorňuje na to, že tady nesmíme takovouto válku opět zahájit. Nacistické Německo zahájilo válku a páchalo zločiny proti lidskosti. Každý německý politik za to musí převzít odpovědnost, musí převzít odpovědnost za naši zemi. Nicméně všichni politici, ať už v rámci EU i vně EU, eh, mají tedy povinnost si s minulostí nezahrávat. Nemůžeme tedy přijmout to, že se někdo pokouší historii přepisovat. Musíme říct naprosto jasně, že Rusko se stalo cílem útoku eh, ze strany Německa. Rusko trpělo během druhé světové války, ale pakt mezi Stalinem a Hitlerem byl paktem mezi dvěma ďábly, mezi dvěma hroznými diktátory. Eh, byl to začátek eh, tedy hrozného období pro mnoho zemí, Polsko, Litva, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko. Tento pak tedy pro miliony evropských občanů eh, ve velké části Evropy znamenal desítky let utlačování, strachu, utrpení a diktátorského režimu. Byl to vlastně eh, trestný čin proti míru a demokracii. Více než 80 let po uzavření této dohody my jako Evropský parlament jasně říkáme už nikdy. Už nikdy, protože Evropská unie eh, a NATO by měly být eh, hájemství demokracie a míru v Evropě. Jako jeden se stojíme za eh, minulostí a hlásíme se k naší společné budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji, pane Weber, A nyní tedy dostane slovo rada, konkrétně paní Nikolina Prňáč. Prosím. Vážení poslanci, děkuji vám za příležitost projednávat takto důležité téma. Slyšela jsem eh, obavy eh, v pana Webra a uznávám eh, je a jsem si vědoma Eh, toho prohlášení a reakce polských úřadů. Eh, ráda bych vyjádřila zde soustrast eh, se všemi obětmi druhé světové války. Je důležité pamatovat na minulost Evropy, pokud se budovat její budoucnost. Téma dnešní diskuse vyvolává k zamyšlení nad evropskou historií